Dámy a pánové, prosím, usaďte se, budeme pokračovat v našem zasedání. A nyní budeme mít prohlášení Evropské rady a Evropské komise k závěrům zasedání Evropské rady z 28. a 29. června 2016. A nejdříve dávám slovo předsedovi Evropské rady panu Donaldu Tuskovi. Vítám vás a dávám vám slovo, pane Tusku. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové.